So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v zasedání a budeme hlasovat, budeme začít eh, pokračovat hlasováním. Ale než se dostaneme k hlasování, mám zde ještě jedno oznámení. Frakce EPP zaslala žádost o jmenování pana Estebana Gozalese Ponce do eh, výboru rozpočtového, kde nahradí pana i Turgajse. Má někdo námitky? Není tomu tak, takže toto jmenování považujeme za platné a potvrzené. Dámy a pánové, dostáváme se k hlasování o pracovním programu komise. Eh, na rok 2016. To je společná rezoluce